the president. Thank you. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové, milí kolegové. Jestli dovolíte, ráda bych vám pouze řekla, že zápis ze včerejška je k dispozici a pokud budou jakékoliv připomínky, nebude-li tomu tak, nepředložíte-li žádné připomínky, budeme považovat tento zápis za schválený. A tím se dostáváme ještě ke sdělení.